Pane předsedo, vy jste velice jasně připomněl, jaké jsou hodnoty Evropské unie a k jaké humanitární i politické krizi dochází teď v Maďarsku. Já bych chtěl tedy uh, Eh, eh, k uvaze parlamentu nebo konference předsedů předložit mm, eh, tedy takový návrh, tak aby vozidla Evropského parlamentu odjela do Maďarska a tam pomohla některým uprchlíkům, odvezla je a to bude takový signál panu Orbánovi, že Evropský parlament podporuje tyto uprchlíky a že dává jim k dispozici prostředky, které má. Děkuji vám, pane Žadu. Děkuji vám za toto upozornění, velice vám děkuji. Právní výbor na svém zasedání 13. července eh, přeskoumal mandát pana Edvarda Česáka a navrhuje, aby byl prohlášen za platný k účinnosti 11. června. Má někdo námitku?